svobodu tisku v Keni a slovo má pan Macakis dvě minuty. <clears throat> Pane předsedo, pane komisaři, svoboda tisku je identická s svobodou a demokracií. To samozřejmě neplatí ideálně v naší společnosti, kde mediální baroni a vládní vměšování není něco úplně neslíchaného, ale v některých západních zemích je to um, něco, co, co se děje, včetně Spojených států a některých států Evropské unie. Ale aspoň pokud jde o legislativu, tak média v našich společnostech mají alespoň teoreticky ochranu právního řádu a musí a mohou fungovat v podstatě takřka svobodně. A tady tím se dostáváme ke keňské vládě, která chce zavést legislativní opatření, která mohou být zneužita k persekuci médií. A proto vyzýváme keňské orgány, aby znovu zvážili situaci a aby masmédiím dali legislativní svobodu, kterou potřebují k tomu, aby fungovaly alespoň tak demokraticky, jak je to možné. Keňská vláda musí chápat a akceptovat, že ochrana svobody tisku je nezbytná pro jejich cestě na, směrem ke zlepšení eh, životních eh, úrovně, životní situace. Doufáme, že toto usnesení, tato rezoluce nebude vnímána jako vměšování, ale jako přátelská rada keňské vlády a že bude brána vážně a že povede k moudrému znovu zvážení dalších kroků. Děkuji, Geringer de Odenberg. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Kenya se dostal do závažné politické krize. Prezident Kibaki se postavil proti svobodě slova a svobodě tisku porušuje prohlášení o lidských právech a také chartu. A nedávno, 2. ledna, podpořil novelu tzv. zákona o komunikacích z roku 2008 a dal státu nové pravomoci. Například zrušil rozhlasové a televizní vysílání. Mezinárodní společenství se domnívá, že to je v podstatě cenzura tisku, cenzura médií. Kromě toho, navzdory svým slibům, předseda nebo prezident neprovedl konzultaci o tomto rozhodnutí s ministerským předsedou. A znamená to tedy, že tato krize je stále závažnější. Evropská unie proto nemůže zavírat oči před tímto vývojem. Měli bychom přivítat ujištění prezidenta o tom, že přehodnotí tuto novelu a bude konzultovat všechny složky ve své zemi, aby tyto změny přijala i společnost. EU musí podpořit všechny tyto iniciativy a musí je sledovat. Musí prosazovat pluralismus a hodnoty občanské společnosti. Kenské orgány by se také měly snažit situaci v zemi normalizovat. Měly by se například pokusit o vytvoření specifického výboru nebo komise, ve které budou místní i mezinárodní odborníci, aby byla zajištěna spravedlnost obětem násilí a loňských krizí. To by pomohlo také stabilizovat mezinárodní situaci a zabránit to, no by to hrozícím humanitárním katastrofám. Děkuji, pan Berg. Podpis této novely zákona prezidentem Kibakim je eh, porušením svobody tisku a vyjadřování, tak jak je to v deklaraci lidských práv a v dalších úmluvách a mezinárodních nástrojích. Tím by měla velkou moc Ministerstvo pro informace a bylo by možné na základě toho dokonce zrušit některé vysílání. Stát by měl možnost regulovat obsah vysílání a to i v tisku a v elektronických médiích. Ovšem vítám eh, nedávný krok prezidenta Kibakyho ještě znovu upravit eh, tuto novelizaci. Svoboda vyjadřování, tak jak je v článku 19 Deklarace lidských práv, je základním právem. A já vyzývám vládu, aby zahájila konzultace se všemi aktéry, aby se přišlo s lepším způsobem, jak řešit situaci, aniž by tím byly porušovány základní svobody a deklarace. A konečně chci zúraznit potřebu řešit kulturu beztrestnosti, která v Kenii panuje a která se zhoršila po nedávném násilí. Ma- Mělo by, měli bychom mít tým místních i mezinárodních expertů, eh, kteří by přispěli k normalizaci situace po eh, selhaných volbách z loňského roku. Děkuji, pan Meyer. Pane předsedo, Kenya má minulost plnou násilí po druhé světové válce, kdy v Evropě začalo být postupně akceptováno, že africké země musí získat nezávislost a že není možné se tomu vyhnout, tak z toho byly vyjímány Zimbabwe a Kenya. To proto, že tam byly velké koloniální zájmy na to, Eh, aby se popustili původnímu obyvatelstvu. A když potom v západní Africe nezávislost byla získána násilně, tak to vytvořilo půdu pro atmosféru násilí a pro zastrašování. To celé vedlo k tomu, že pouze jeden kmen je dominantní a všechny ostatní jsou potlačovány. U posledních voleb se ukázalo, že Kikuyu se nesmí stát prezidentem, i když pro něj bude hlasovat většina voličů. Opoziční kandidát se nakonec stal eh, premiérem a nakonec se zde nastolil mír. Ale v Zimbabwe bylo byl stejný kompromis, byl velmi kritizován, ale v Keni se tento kompromis vítá. Tam se to vždy předkládalo jakožto velký úspěch se svobodou pro podniky, s blahobytem, eh, turismem a tak dále. Ovšem v současnosti už Kenia není považována za úspěch. Je tam stále více problémů s nedostatkem potravin a to vše vzniká také díky tomu, že prezident pro stavbu přístavu pro dodávání ropy pronajmul velkou část zemědělské plochy dodavatelské zemi a mnoho jiných dalších opatření bylo provedeno, aniž by vůbec konzultoval premiéra. A tento kompromis by nyní byl ohrožen, kdybychom nyní umožnili uh, Eh, omezit svobodu tisku a postupovat tímto způsobem. Děkuji a teď už se podíváme na dalšího řečníka. Pan Tanok, pane předsedu násilí z loňského roku bylo překvapivé, protože se jedná o zemi relativně stabilní. Prezident Kibaki si musí uvědomit, že politická stabilita a svoboda tisku se navzájem posilují. Toto potlačování svobody projevu a svobody tisku se skutečně nehodí k člověku, který přislíbil této zemi novou éru otevřenosti a transparentnosti. Bohužel celá řada vysoce postavených politiků v Keni pořád ještě nemá dostatečně hroší kůži na to, aby byli schopni vypořádat se s tiskem v demokracii. Já doufám, že pan prezident si dá říct a rozmyslí si to. Keniané by pak viděli, že skutečně platí příslip volné společnosti a koaliční vlády a tak, aby to posílilo morální postavení Keni a vůdčí postavení v nestabilním regionu. Já vítám prohlášení prezidenta, že zváží úpravu tohoto zákona a bude provádět větší konzultace s médií. Vzhledem k tomu, že strana ODM je rozhodně proti této legislativě, také je zásadní pro stability vlády, aby se z toho nestala ještě více politická záležitost. Děkuji, paní Štlarová, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jsem děčná za příležitost vyjádřit se k, to, k tomuto prohlášení o svobodě v Keni. Já jsem byla zklamána, že po těch neúspěšných volbách v Keně, kdy vypukly demonstrace a potom i etnické nepokoje, které vedly k úmrtí více než tisíce osob a e, k tomu 350 tisíc lidí se ocitlo bez domova. Toto násilí a ti, kdo ho spáchali, eh, musí za to nést odpovědnost. A aby se to stalo, je důležitá tolerance vůči tisku. Proto jsou velmi špatná, je velmi špatná zpráva, že 2. ledna pan prezident Kibaki podepsal novelizaci toho komunikačního zákona z roku 2008. Tento návrh zákona eh, je výsměchem svobodě tisku a mezinárodním nástrojům, které podepsala kenská vláda. Jsou tam dvě, dva paragrafy, které v podstatě přímo zavádí cenzuru. E, je to 88, která dává ministru pro informace právo dokonce i e, rušit a odstranit vysílací zařízení z nějakého domu a dále 46, která dává státu pravomoc regulovat obsah, který má být vysílán nebo publikován na to dokonce i elektronickými a tiskovými prostředky. E, v rámci e, Keni existuje odpor jak ze strany žurnalistů, tak i premiéra je tu opravdu velký nedostatek konzultací v rámci současné velké koalice. Je politování hodné, že ta, tento návrh zákona byl podepsán a vyzývám, aby byly zány v potaz všechny výhrady vůči němu. Děkuji. Děkuji, paní Tomaševská. Jedna minuta UEN. Pane předsedo, Jako bývalá členka hnutí Solidarity v Polsku vím, že svoboda projevu je čerstvým vzduchem pro demokracii. Kenya narušuje eh, prohlášení o lidských právech i další umluvy, včetně Africké charty o lidských právech a národech. Oni mluví o svobodě tisku, o svobodě projevu. A teď si uvědomujeme, že Africké združení novinářů také očekává, že prezident rozhodnutí změní. My v to také doufáme. Doufáme, že zákon o médiích v Keni nebude změněn tak, aby to porušovalo svobodu projevu. Já vyzývám úřady v Keni, aby změnili rozhodnutí, které se týká zavedení cenzury médií. My doufáme, že Kenya se rozhodne, že bude dodržovat práva menšin, jak národnostních, tak náboženských. Vzpomínáme si, že v loni tisíce lidí přišli o život po volbách. Přes 300 tisíc osob opustilo své domovy. Doufáme, že lidé, kteří to mají na svědomí, se z toho budou zodpovídat. Děkuji. Paní Živka. Pan Živka. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, i když je pravda, že některá soukromá média v Keně se skutečně účastnila šíření těch toho vyzývání k násilí, to není ještě důvod přistoupit k jejich cenzuře. Jde o to, jestli jsou zneužívána, porušována základní pravidla demokracie. A tento návrh zákona byl schválen pouze 25 členy parlamentu, přitom jich je tam v parlamentu 200. A navíc v Keni byl eh, mediální systém jedním z nejlepších v Africe a teď hrozí, že se eh, veškeré tyto výdobytky úplně ztratí. A to, co je v tom paragrafu 30, kolik, to, muž, to je opravdu medvědí služba. Děkuji, pane předsedo. Proč nám záleží na svobodě tisku v Keni? Proč o tom Evropský parlament jedná jako o naléhové záležitosti, jako o případě porušování lidských práv? Především proto, že svoboda tisku je základní lidskou svobodou. Obsahuje ji také univerzální prohlášení o lidských právech, jedná se o článek 19. A Kenya tuto deklaraci podepsala. A proto se musí držet nejen ducha, ale i litery této charty. Před rokem po prezidentských volbách došlo k demonstracím, které přerostly v násilí a etnický konflikt. Zahynulo více než tisíc osob a desetitisíce přišly o svůj příbytek. A to je dobrý důvod, proč bychom neměli něco podobného znovu připustit. A proto kenská vláda a prezident musí spolupracovat a musí respektovat své vlastní závazky, musí dodržovat lidská práva, svobodu tisku, svobodu shromažďování. A musí také bojovat s beztrestností a potrestat ty, kdo za to mohou. Pan Macakis diskutujeme o humanitárních otázkách a svobodě tisku, tak chci využít příležitosti a informovat vás, že dnes to, co se děje a já si myslím, že všechny, všechna ta pomoc OSN, která byla k dispozici a kterou poslala Evropská unie, byla úplně zničena eh, v Gaze. To, to tež se stalo s kanceláří Reuters a dalšími mezinárodními eh, žurnalistickými zařízeními v Gaze. A já chci tady říci, že sdílím názor pana Banky Muna z OSN, který je nyní v Izraeli a který je naprosto uh, zrozen nad tímto postupem izraelských orgánů. Děkuji. Pane Macakis, děkuji vám za tuto, eh, toto prohlášení, ale eh, vzhledem k tomu, že jste hovořil v rámci Catch the Eye, tak se to musí týkat věci, musí se to týkat našeho tématu. A naším tématem je Kenya. Samozřejmě souhlasíme s tím, že to, co říkáte, je tragické. Pan Rutovič v správě volnosti práce v Kenii trafia v... Dámy a pánové, naše usnesení ohledně svobody tisku v Keni. Toto usnesení přichází ve velice vhodný okamžik, protože zde mluvíme o lidských právech a samozřejmě i o tom, k čemu dojde, jakmile jsou potlačovány nějakým diktátorským režimem. Domnívám se, že jsou to záležitosti, které sice probíhají na domácí scéně, ale mají dopad i na nás premiér Odinga i prezident Kibaki musí udělat konkrétní kroky. Já se domnívám, že toto usnesení požaduje proces, demokratizační proces, který tato země potřebuje. Děkuji. Děkujeme, pan Jinskevič. Pani předsedající, v časech komunistických v Polsce i v jiných krajích. Předsedo, během komunistické éry v Polsku a jiných zemích Tady byli mnozí, kteří říkali, eh, že se tady rozšiřují informace, eh, které by mohly eh, být narušit průběh věcí, aby takováto opatření byla velice opatřená pro, pro úřady a bylo to zastrašující jak pro jednotlivce, tak pro tisk. A teď vidíme, že jsou tady podobné kroky, které se chystají v případě Keni. A nemůže být žádná oprávnění pro takovouto cenzuru. A takovéto argumenty nemohou být používány eh, s tím, že se říká, eh, že eh, tisk musí být zničen, protože by mohl narušit mír v zemi. Protože tiskové svobody jsou klíčovým prvkem pro zemi. Děkuji. Děkuji, pan komisař Pidla. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové na začátek bych chtěl zdůraznit že svoboda projevu včetně televize a rádia, je jedním z pilířů na nichž spočívá evropská unie. tato svoboda je mezi evropskými hodnotami klíčovou a není ji možné zpochybňovat. communication act z roku two thousand and eight který se dne. two ledna two thousand and nine stal v keni zákonem obsahuje body které z našeho hlediska mohou porušovat svobodu médií. vnímáme proto s uspokojením nedávné rozhodnutí prezidenta kibakiho ze dne. seven ledna revidovat některé sporné části tohoto zákona. jsme potěšeni tím že pan kibaki pověřil ministra pro informace a komunikaci a nejvyššího státního zástupce aby se sešli se zástupci médií a aby přednesli změny tohoto zákona které by odstranily vzniklé obavy. svoboda projevu a svoboda tisku jsou součástí správy věcí veřejných v nejširším slova smyslu která je sama ve středu strategie pro rozvoj evropské unie. upřímně se domnívám že svobodný a odpovědný tisk je nezbytným předpokladem demokracie a právního státu které jsou nedílnou součástí udržitelného rozvoje jedině na základě dialogu budou moci média a keňská vláda prohloubit společné porozumění a vybudovat vzájemný respekt. evropská komise tedy se zaujetím očekává výsledky různých setkání se zúčastněnými stranami která se budou konat v keni a doufá že dotčené strany dosáhnou shody ohledně vhodných a doporučení týkajících se návrhů změn zákona o médiích ohledně násilí které následovalo po volbách komise vítá zprávu vyšetřovací komise o tomto násilí vakiho zprávu. oceňuje závazek keňské vlády zavést doporučení této zprávy včetně ustanovení zvláštního tribunálu který zajistí že osoby odpovědné za násilí se budou zodpovídat za své činy. děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Debata je uzavřena a okamžitě přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu usnesení o Iránu, především o případu Sherin Ebady. Máme tedy návrh šesti politických frakcí, je to nahrazeno tímto novým textem, není zde žádný pozměňovací návrh, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato velmi.